jak jsme se shodli eh, na schůzi koordinátorů, eh, tak se nyní bude konat workshop, který bude přípravou na slyšení designovaných komisařů. Eh, Tut, tento workshop zorganizovalo analytické oddělení A a pustíme se hned do práce, protože už teď máme mírný sklus takže předám slovo rovnou našim eh, řečníkům, aby nás uvedli do problematiky, eh, která eh, bude náplní slyšení komisařů. Uslyšíme od nich přehled současné aktuální legislativy a budeme diskutovat o dosud probíhajících problémech a na tomto základě budeme porovnávat naše názory s názory komisařů v příštích letech. Nejprve Filip Šeplman z Vupertalského institutu pro klima, životní prostředí a energii. Dávám mu slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já vám mám během eh, čtvrt hodiny dát přehled o eh, evropské legislativě v oblasti životní prostředí, životního prostředí a o nadcházejících událostech, takže já skočím přímo rovnýma nohama do svého úkolu a poskytnu vám takový nástin hlavních výzev v oblasti politiky životního prostředí. Máme tu globální výzvy, tam sem patří klimatické klimatické změny, to všichni znáte, potom obecné změny eh, eh, spojené s ekonomickým eh, vývojem, který souvisí s ničením životního prostředí. Potom máme strukturální výzvy v oblasti EU. Nízký růst, nezaměstnanost, za, velká závislost na zdrojích, a měnící se a nestabilní geopolitická situace. Máme interní politickou nekoherentnost a nedostatek eh, integrace a eh, vznikají eh, nové modely řízení, včetně účasti nevládních aktérů a posilování role soft law, měkké legislativy. Takže Evropská unie se rozhodla čelit těmto výzvám tak, že se stane Eh, že se dostane do světového popředí v přechodu k udržitelnosti, vytváření pracovních míst, posilování konkurenceschopnosti a podpoře eh, inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Eh, to je tedy poslání strategie Evropa 2020, která řeší nové reality tohoto století. Proto evropská politika životního prostředí e, se nyní nachází na křižovatce. Na, jedně, na jednu stranu tu máme politiku růstu a potom tradiční e, politiku životního prostředí. A to eh, je eh, pozadí, na kterém musíme eh, interpretovat současné a nadcházející problémy. Tady je takový přehled. Na jedné ose vidíme evropskou politiku životního prostředí, ta trvá už 40 let, už máme 40 let legislativu v této oblasti, která byla vyvinuta prostřednictvím mnoha eh, akčních plánů pro životní prostředí. Dnes máme už sedmý eh, takový plán. a e, drží se té linie e, tematické legislativy. A dále tu máme tu druhou osu a to je evropská politika růstu, definovaná e, strategií Europe 2020, která usiluje o inteligentní, udržitelný a inkluzivní ekonomický rozvoj. A taková je tedy situace současné environmentální a růstové politiky. Takže Máme sedmý akční plán pro životní prostředí, ten má dvě části. Jednou z nich je tradiční tematická legislativa e, životního prostředí, e, kterou vám představím, a potom má, tu máme e, novou legislativu, která se snaží reagovat na globální problémy, o nich jsem se už zmínil, a je obsažená ve strategii Evropa 2020. To jsou ta tři hlavní témata a já je nyní postupně představím. Sedmý akční plán pro životní prostředí. E, vy jste všichni e, obeznámeni s tímto tématem máte už určitou představu e, o integraci tohoto programu se strategií Evropa 2020. Jde tady o zachování a rozvoj přírodního kapitálu a o vyvinutí eh, hospodářství s úsporným využíváním zdrojů. Tady eh, existuje přímá vazba na ekonomický růst, eh, konkurenceschopnost a pracovní místa ale sedmý akční plán jde e, ještě nad rámec e, růstu a zaměstnanosti a usiluje o, e, v podstatě, o, o blaho obyvatel celé planety, zkrátka o zdravé životní prostředí pro zdravé lidi čtyři pilíře, čtyři I, na kterých se zakládá. E, akční program je, e, jsou, jsou informace, lepší implementace, více investic a lepší integrace politik. Teď mi zmizely obrázky, což je poměrně mrzuté. Dostáváme se tedy k druhé části mé prezentace a tou je tradiční eh, tematická legislativa, která se vyvíjí už 40 let. V současnosti například eh, jedno z témat, kterým se budete zabývat, je legislativa v oblasti ovzduší. E, balíček čistého ovzduší, dále e, voda, tady máme rámcovou směrnici o vodě, dosáhli jsme tu značného pokroku a budeme e, toto téma dále rozvíjet a vylepšovat. Dále biodiverzita. Tady máme směrnici o ptácích a směrnici o habitatech a e, nepovedlo se tedy splnit e, cíle biodiverzity v roce 2010 a e, jak jste viděli z pověřovacích dopisů předsedy komise Junckera, tak ten plánuje pracovat na kombinaci obou těchto směrnic a posilovat implementaci. To je závěr, který v sedmém akčním programu nenajdete. Není to ani žádné doporučení z naší strany, ale e, zjevně e, to má pan Juncker v plánu. Dále e, využívání půdy. Máme alarmující úroveň degradace půdy. To je několik příkladů tematické legislativy. A více informací můžete najít v, naše, v našich podkladových dokumentech. Bohužel čas mám taky na nule, takže já mu, musí, musíme odhadovat, jak dlouho už mluvím. Teď se tedy přesouváme k integrované legislativě eh, Evropa 2020. Už nyní eh, existuje vlajková iniciativa pro Evropu s efektivním využíváním zdrojů. Eh, efektivní využívání zdrojů je eh, jedním z sedmi vlajkových iniciativ strategie Evropa 2020 eh, a e, je úzce napojena na balíček cyklické ekonomiky. Dále máme cestovní mapu pro e, efektivní využívání zdrojů v Evropě, potom ten samotný balíček a kvantitativní cíle. Mezi něž patří e, například zvýšení recyklace odpadů, vytváření pracovních míst a e, zvýšení produktivitu zdrojů, což vše má posílit konkurenceschopnost Evropské unie. To je typický příklad evropské e, legislativy v oblasti životního prostředí a ukázka toho, že se nachází na křižovatce. E, dalším, dal, další výzvou, kterou jsme identifikovali v sedmém akčním plánu, jsou udržitelná města, respektive udržitelný městský rozvoj.

To je také téma eh, konference Habitat, která se bude konat v roce 2016, eh, jak eh, rozhodly Spojené národy a doufáme, že Evropská unie tam bude udávat příklad. Dvě třetiny Evropanů žijí v městech a přechod na udržitelnost v městech není žádná jediná politika, ale je to řada integrovaných politik, které řeší problémy dopravy, bydlení, bydlení a e, zkrátka toho, co e, občanům dělá starosti a e, odpovídá na jejich otázky, jak je možné jak si posílit kvalitu života. To jsou ta tři největší témata, která jsme identifikovali Máme tu také e, ekoinovaci, což je další e, typická e, průřezová legislativa. Je to pokus posílit konkurenceschopnost a zaměstnanost a posílit ekonomický růst podporou ekoinovace. Tady existuje široké spektrum nástrojů, které se dají používat. A dlouhodobou výzvou eh, je tady eh, vytvořit eh, inovaci tím, že splníme nejen cíle v oblasti životního prostředí, ale také v oblasti zaměstnanosti a ekonomického rozvoje. Takže závěrem bych chtěl říci, eh, abych to schrnul, že současná Současná tvorba politiky životního prostředí je zásadní pro transformaci a inovaci socioekonomického rozvoje v Evropské unii a pro podporu konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Máme tu několik eh, neustále probíhajících tematických výzev, jako je vyladěvání a implementace legislativy v oblastech, jako je eh, biodiverzita, voda, ovzduší, půda a chemické látky. Kromě toho vzniká nová legislativa legislativa v oblasti efektivního využívání zdrojů, cyklické ekonomiky e, a zelených udržitelných měst. Takže to je v podstatě ode mě všechno, pane předsedo, a můžeme začít s otázkami. Grazie. E adesso... Děkuji. A já teď dám kolegům prostor pro otázky. Certo. Jsou nějaké otázky na našeho hosta? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Šeplmane, za tento úvod. Já jsem přesvědčen, že v budoucnu bude naše politika úspěšnější, jestli se nám podaří aplikovat integrované koncepce. Věřím, že tady máme ještě před sebou mnoho práce. My hovoříme o koncepcích pokrývajících řadu různých odvětví a oblastí. Proto je veliká potřeba komunikace mezi eh, odvětvím energetiky, zemědělství a ochrany životního prostředí. Také se domnívám, že je potřeba vytvořit jakousi jednotku pro eh, propojené, eh, předseda hlásí, že chybí tlumočení do italštiny, nebo jeden z kolegů chybí tlumočení do italštiny. můžete se snažit se trošku zlepšit vytažně. Můžete pokračovat, prosím. Mikrofon, prosím, pro řečníka. Domnívám se, že bychom měli vypracovat přehled uplynulých a současných politik, včetně politiky zemědělské, a e, přeskoumat, jestli naše uplynulé politiky se shodují s tou novou integrovanou koncepcí. To je vše, co jsem chtěl říci. Rád bych se proto se ptal našeho hosta, jak hodnotí naši připravenost na eh, toto integrované pojetí. Děkuji. Já jsem eh, v tom eh, přehledu sedmého akčního plánu pro životní prostředí zmínil ta čtyři I. Jedno to I je integrace a to je právě ta výzva, která před námi stojí v Evropské unii už dlouhou dobu to bylo zdůrazněno v kardivském procesu, že tedy ochrana životního prostředí není dostatečně eh, zapracována do ostatních politik. V, tomto fázi je situa- v této fázi je situace stále ještě neuspokojivá a je zřejmé, že propojení politiky pro ochranu životního prostředí do ostatních odvětví je stále třeba posilovat. Další otázka. Já bych na to ráda navázala. Vnímáte pozitivně skutečnost, že náš nový komisař bude vlastně mít ve svém portfoliu tři témata, takže se nám možná podaří vlastně eh, trochu více propojit námořní eh, rybolovnou a, eh, a politiku s ochranou životního prostředí. Myslíte, že je to příliš mnoho a že se dostane méně zájmu jednomu každému odvětví, nebo jestli to spíše vnímáte jako pozitivní krok upředu. Křišťálovou kouli jsem bohužel zapomněl doma, takže vám mohu pouze poskytnout vědeckou odpověď na základě důkazů z posledních pěti let. My máme zkušenosti z jiných členských států, kde dochází k propojování těchto oblastí, ku příkladu v Rakousku, kde máme veliké portfolio, ochranu životního prostředí, zemědělství, péči o vody a na základě toho vím, že tam kolegové s těmito všemi tématy velice bojují a že to lze hodnotit oběma způsoby. Takže v ideálním případě by bylo možné očekávat zlepšení eh, na poli udržitelnosti eh, i třeba toho rybolovu, ale z empirického hlediska je to spíše otázka moci a politické vůle. Eh, ještě další otázka? Dobře, děkujeme tady našemu odborníkovi, profesoru Filipu Šeplmanovi. A slovo dostane další odborník Nikolas Krajbich z Vobrtálského ústavu pro klima, životní prostředí a energetiku. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Jak všichni víte, změna klimatu patří k velkým výzvám a je považována za největší výzvu, eh, kterou lidstvo kdy před sebou mělo. To je ta špatná zpráva. Dobrá zpráva je ta, že změna klimatu je, spo, je eh, spojována i s velkými eh, výhodami, třeba v oblasti zdraví, snižování znečištění místního a jsou i další výhody, které jsou spojovány eh, tedy s obranou vůči změně klimatu. Eh, změna klimatu pos, eh, poskyt, postihuje velké oblasti. Tři jsou zásadně důležité. Je tady mezinárodní vyjednávání o nové dohodě pro klima, rámec pro Eh, politiku v oblasti klimatu a energetiky 2030 a s tím bude také úzce propojeno, propojena politika eh, úsporného využívání energie. Co se týče vyjednávání na mezinárodní úrovni, teď se vyjednává nová dohoda na téma životní prostředí, která snad bude schválena v Paříži příští rok. Takže to by teoreticko mělo vytvořit pro Evropskou unii možnost se znovu zapojit eh, ve vedoucí úloze a využít e, svou e, úlohu e, v tom vyjednávání. Doposud ta, to postavení bylo smíšené takové. Evropská unie vedla vyjednávání o kyotském protokolu, ale jak všichni víte, kodaňská vyjednávání nepřinesla kýžený cíl globální dohodu, tak jak se očekávalo v roce 2009 ale v Durbanu měla Evropská unie úspěch, když se snažila prosadit mandát, vyjednat právně závaznou dohodu. Takže ta historie úspěchů a neúspěchů na poli mezinárodního vyjednávání je smíšená a Evropská unie má teď znovu šanci vést tato vyjednávání. To je ale už se propojeno s pozicí Evropské unie v tomto mezinárodním procesu. Na jedné straně Evropa je pro silnou mezinárodní dohodu správně závaznými postoji všech stran a solidním systémem pro měření, vypracovávání zpráv a ověřování, co se týče snižování skleníkových plynů a také se zasazuje o pravidelné hodnocení cílů a závazků. Takže ta pozice je silná. Jak, vypadá součas, jak vypadají současné ambice EU? Jak víte, v rámci Kyotského protokolu se Evropa zavázala snížit emise o 20 e, do roku 2020 v porovnání s úrovněmi e, v 90. letech minulého století. E, máme ale problém s dosažením tohoto cíle, protože podle Evropské agentury pro životní prostředí Evropa již snížila emise o 18 a to už v roce 2012. Takže na základě těch současných opatření bychom mohli snížit emise ještě dále o asi 21 do roku 2020. Takže ten v rámci toho současného e, cíle se Evropa pouze zavazuje udržet emise na Eh, stejné úrovni, takže tady nám ambice chybí, alespoň z hlediska mezinárodního vyjednávání. Což by mohlo oslabit důvěryhodnost Evropské unie a to by se mohlo negativně projevit na vyjednávací pozici Evropské unie. Dalším důležitým tématem je financování klimatu. Eh, strany eh, v Cancúnu se dohodly, že zmobilizují 100 miliard eh, dolarů za rok do roku 2020 a podpořit těmito finančními prostředky rozvojové země, aby i ty mohly omezovat svůj negativní vliv na životní prostředí a vyrovnávat se se změnou klimatu a tak byl vytvořen Zelený fond pro klima, GCF, ten se měl stát vlajkovým fondem pro financování klimatu OSN, ale jeho zprovoznění trvalo příliš dlouho. Podařilo se to teprve v květnu letošního roku. Ten proces mobilizace zdrojů už byl odstartován a už se konaly dvě schůzky a ještě další finální schůzka pro přislíbení zdrojů se bude konat eh, v listopadu. Toto je zcela klíčové, protože eh, úspěšná kapitalizace fondu eh, je nezbytnou podmínkou pro úspěšný výsledek jednání v Paříži. Pro Evropskou unii je to také velice důležité. Některé členské státy již zveřejnily své závazky, další země vyjádřili svou ochotu poskytnout příspěvky na eh, posledním setkání v Bonu, ale komise řekla, že nechce přímo přispět do kapitalizace fondu. Na posledním summitu v New Yorku tento týden komise prohlásila, že i Evropská unie přispěje ke kapitalizaci fondu. Situace je tedy teď poněkud mlhavá. Co toto vše znamená pro proces vyjednávání a vedoucí úlohu Evropské unie v Paříži? Evropská unie by se mohla znovu ujmout své vedoucí úlohy při vyjednávání eh, o klimatu v Paříži, ale eh, úlohu zde hrají některé klíčové prvky. Za prvé je třeba zvýšit ty ambice do roku 2020 a ten cíl 2020 je potřeba dát do souladu eh, s cílem do roku 2050, což je eh, snížení o 80 až 95 Druhou klíčovou věcí je nutnost eh, se zavázat k ambicioznímu Eh, cíly snížení emisí skleníkových eh, plynů eh, v dohodě z roku 2015 a zároveň poskytnout odpovídající finanční podporu rozvojovým zemím. Důležitým aspektem je také úloha rozvojových zemí. Tady Spojené státy eh, s proměnlivými úspěchy spolupracovali s nimi. A v Paříži by se mělo podařit eh, utvořit takovou koalici rozvinutých zemí, eh, které by poskytly podporu rozvojovým zemím. To by mělo být přímé návaznosti na evropskou politiku a na rámec 2030, ten je v tomto směru relevantní. Tady vidíte eh, vypracovávání rámce 2030, který navazuje na cíle 2020, to znamená ty cíle 2020 a na zkušenosti z balíčku pro klima a energii, eh, kdy komise v roce 2011 rozpracovala několik dlouhodobých strategií, zelených knih a na základě těchto strategiích, tedy byla vypracována zelená kniha a proběhly konzultace, které využívaly, využívaly zpětné eh, vazby a stanovisek v rámci těch předchozích eh, konzultací a v návaznosti na to byl eh, vypracován letos v lednu eh, rámec 2030. Já teď stručně přednesu stanoviska různých orgánů. K tomuto rámci je důležité si uvědomit, že stanoviska komise a parlamentu v této tabulce jsou založeny na oficiálních dokumentech zatímco eh, stanovisku, stanovisko rady vlastně je eh, založeno eh, na návrhu závěru rady, které se podařilo získat víceméně pokoutně na internetu před dvěma týdny, takže to rozhodně není oficiální stanovisko rady. Co se týče snižování skleníkových plynů, tady se podařilo dosáhnout dohody snížení o 40 do roku 2030 v porovnání s úrovněmi v 90. letech. Všechny tři orgány se tady shodují. Co se týče obnovitelných energií, eh, komise navrhuje cíl 27 Tento cíl však by neměl být závazný pro členské státy. Zde parlament jasně praví, že tento cíl je třeba zvýšit na 30 a že by měl být doplněn ještě individuálními vnitrostátními cíly. A rada zde zřejmě se staví mezi tyto dva postoje, také souhlasí s 30%, ale bez závaznosti pro členské státy. Co se týče eh, úsporného využívání energie, komise chce zvýšit tento cíl v červenci o 30 na základě revize AD a parlament zaujal Zásadovější stanovisko volá po vyšším cíli až 40 a i tento cíl by měl doplňovat eh, jednotlivé cíle vnitrostátních, vnitrostátních vlád. Rada se zase staví mezi a souhlasí s cílem 30 bez závaznosti pro jednotlivé členské státy. Z toho vyplývá, že ta oblast eh, efektivního využívání energie je oblastí největších sporů. A to je znepokojivé, protože eh, to je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak eh, snížit závislost na dovozu energií a také skleníkové emise. Jak tady, eh, tady vypadají, eh, vypadá situace? Eh, Evropa schválila nezávazný cíl v kontextu těch cílů 2020, 20 úspor energie do roku 2020 v porovnání s rokem tedy základních projekcí z roku 2007. Tady si nevedeme úplně dobře Nejnovější analýzy ukazují, že Evropská unie dosáhne úspor nějakých 18 až 19 A to není jediný problém. Další problém spočívá v tom, že eh, tyto úspory eh, vlastně jdou na vrub víceméně spíše eh, ekonomické krize než snižování poptávky po energii. Takže jsou zde probíhají eh, velmi důležité diskuse o novém eh, cíli v tomto směru, které teď tedy probíhají a tady klíčové sdělení je, že v souladu se stanoviskem parlamentu vyšší cíl energetické účinnosti, tedy v rozmezí těch 40%, by stimuloval investice a ekonomickou obnovu a zabránil eh, by Eh, tomu, aby se eh, zase zvýšila spotřeba energie eh, poté, co se ekonomika probudí z krize. Existuje také velký nevyužitý potenciál pro úspor energie. A chystané revize poskytnou dobrou příležitost pro využití tohoto nevyužitého potenciálu. Jaké jsou zde hlavní otázky? Zásadní bude zajistit robustnost cílů. To se týká té trojjedinosti těch eh, cílů, ale i eh, toho vyššího cíle energetické efektivnosti. Takže ten návrh Evropského parlamentu by měl být prosazován dále, aby bylo možné docílit toho snížení o 40 v porovnání s tím scénářem z roku 2007. Tam v jedné z minulých verzí slajdů byla chyba, tam stálo, že to jsou hodnoty z roku 2007, ale tak to není. Omlouvám se za tu chybu. Tady je to teď správně, jedná se tedy o základní scénář, který byl vypracován v roce 2007. Dalším problémem je zajistit, aby těch 40 snižování skleníkových plynů tedy eh, se odehrál doma a aby byly eh, tedy překonány ještě, eh, ještě tedy různé nedostatky Pakliže to se podaří, tak má e, Evropa dobrou šanci na vedoucí roli e, při těch mezinárodních vyjednáváních. Děkuji vám. Thank you very much. And now... Děkuji vám. A nyní se ptám kolegů, jestli mají nějaké otázky. Prosím. Ochrana klimatu a energetika jsou témata, která spolu souvisejí. A myslím, že to symbolizuje skutečnost, že bude e, zvláštní pozice komise týkající se energetiky a klimatických akcí a proto bude také specifické slyšení. Takže já se vás chci zeptat, jaký je váš osobní názor z Eh, co se týče jaderné energetiky eh, ve střednědobém horizontu. Co vy si o tom myslíte? Já si totiž myslím, že většina z nás chce mít jistotu, že energetické zdroje by měly primárně být obnovitelné, ale buďme také realisti ve střednědobém horizontu. A je, co se týče ochrany klimatu, jaderná energetika je čistá energetika včera na, na podzim vyšel eh, článek, který napsali čtyři eh, američtí vědci eh, v oblasti životního prostředí a říkají, že jaderná energetika by mohla zachránit planetu ve střednědobém horizontu. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tedy z tohoto pohledu, z pohledu ochrany klimatu, a míry, do jaké může jaderná energetika být považovaná za čistou energetiku, tak co si o to myslíte, jestli věříte, že jaderná energetika by mohla být středně dobým řešením nebo krokem správným směrem aspoň. Děkuji. Jaderná energetika. No, já nemohu tady vyloženě dávat osobní názory a e, jaderná energetika sam, samozřejmě e, jsou, znamená nižší emise skleníkových plynů, ale náklady a rizika e, spojená s touto energetikou jsou vysoká, hlavně z dlouhodobého pohledu. Takže soustředovat se na jadernou energetiku, na efektivitu energetické spotřeby a snižování poptávky po energii a navýšení podílu obnovitelných zdrojů by asi bylo významnou strategií. Tolik z mé strany, co tak mohu říci. Děkuji. Děkuji. Prosím. Děkuji vám za to, že jste zdůraznil některé věci, které v Evropě děláme proto, abychom zmírnili dopad na klima. Nicméně klimatické změny jsou víc než jenom vypouštění CO2 do atmosféry. Z pohledu komise, jak se vypořádáme s dopady klimatických změn, dochází k růstu hladin moří, um, ohrožení potravinové bezpečnosti, dezertifikace, populační pohyby, odlesňování. To jsou všechno důsledky klimatických změn. A já se obávám, že pohled na klimatické změny je omezený v, v mysli nové eh, komise na pouhou produkci kysličníku uhličitého. Ale to není jediná příčina eh, přelidnění, populace na nesprávných místech, odlesnění a tak dále. A tak bych nerada, aby se to celé zredukovalo, celé téma eh, klimatických změn zredukovalo na produkci kysličníku uhličitého. A chci se zeptat, podobně jako předřečník, jaké poselství dáváme světu, jestliže omezujeme všechny své úvahy na CO2 a eh, ne pohlížíme na celý komplex eh, klimatických změn a, a zmírňování jejich dopadů a, a zamezování těmto dopadům a tak dále. Samozřejmě eh, řešení klimatických změn není jenom otázka eh, skleníkových plynů, je třeba také se e, nějak vypořádávat s těmi e, změnami na různých úrovních. Evropská unie se hrává roli především v rámci koordinace těchto e, aktivit národních a, a regionálních a podporovat společenství v, v, ve vytváření strategií, které pomohou vypořádat se s klimatickými změnami to je rozhodně důležité, že nejde myslet jenom na zmírňování klimatických změn, ale třeba také adaptovat se na dopady klimatických změn. A nesouvisí to jenom s vnitřními politikami EU, ale také s externími politikami kdy extrémní klimatické jevy jsou čím dál častější, nárůst hladin moře má nesmírně negativní dopady a v tom je také důležitá naše podpora. Děkuji. Thank you. Do you have a question? Má někdo nějaké další otázky? Není tomu tak, výborně. Takže děkujeme našemu expertovi a můžeme přistoupit k dalšímu. Madame Vincian Freudbeck, Senior Health Policy. Paní Vincian Freudbeck, prosím, máte slovo. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já mám prezentaci o e, veřejném zdraví. Jak víte, zdraví občanů je jednou ze základních hodnot smlouvy o Evropské unie a hlavní rolí Evropské unie je vyvíjet zdravotnickou politiku, která bude doplňovat národní politiky a která usnadňuje koordinaci. Takže e, Cílem tohoto briefingu je dát vám e, představu o e, situaci ve zdravotnictví v Evropské unii a o hlavních problémech. A také popsat, jakým způsobem evropské, evropský institucionální rámec a legislativa a politické programy tyto problémy řeší. Obsahem tohoto briefingu tedy bude přinést několik takových eh, ukázkových příkladů eh, toho, co je nyní na programu eh, evropské politiky. Takže jaký je ten celkový obraz, pokud jde o dosavadní pokrok? Víme, že jsme dosáhli velkých úspěchů ve zdraví populace v posledních deseti letech, což vedlo k vyšší odhadované délce dožití, která je nyní 80,3 let. Máme lepší přístup ke zdravotní péči a máme také kvalitnější péči v našich nemocnicích. Probíhají demografické změny obecně klesá úroveň porodnosti a ta klesá zejména ve východní a e, jižní Evropě vlivem ekonomické situace a e, také tím dál více stárne populace, e, což povede ke zvýšení e, výskytu chronických chorob. Jak víme, tak populace osob starších 65 let se zdvojnásobí do roku 2060, což sebou ponese zvýšení výskytu neurodegenerativních chorob, jako je Alzheimer a další typy demence. Eh, dopad stárnoucí populace eh, také vyvine tlak na naše zdravotnické a sociální systémy. Eh, ty se budou muset přizpůsobit, aby poskytly adekvátní a hlavně finančně udržitelnou péči. To je opravdu velká výzva. Dále eh, tu máme další faktor migraci. Eh, ta migrace je tedy pozitivní, což znamená, že do Evropské unie přichází více lidí, než z ní odchází, což je vlastně hlavním eh, faktorem pro růst počtu obyvatel v Evropské unii. Dopad ekonomické krize na zdravotnictví. Před krizí, tedy před rokem 2008 a tehdejší recesí, bylo zdravotnictví eh, sektorem, kde nejrychleji rostly eh, veřejné výdaje ve většině členských států a to tempem, které výrazně převyšovalo růst HDP. Dnes, kdy panuje krize, se dramaticky škrtá rozpočet na zdravotnictví ve většině eh, evropských zemí, zvláště pokud jde o eh, prevenci. Eh, jde především o Bulharsko, Estonsko, Irsko, Polsko a další země. Eh, OECD nedávno eh, v srpnu eh, oznámilo, že výdaje na zdravotnictví začínají vzrůstat, ale stále jsou v Evropě velmi nízké. Takže v posledních letech Evropská komise VHO a OECD analyzovaly dopady krize a snížených rozpočtů na zdravotnictví a aby mohli vyvinout eh, rámec pro eh, integrované akce, eh, dospěli k závěru, že škrty v rozpočtech na zdravotnictví a chudoba, rostoucí nezaměstnanost mají značný dopad na zdraví občanů. Například VHO prokázala, že existuje korelace mezi zvyšováním nezaměstnanosti a e, úmrtností a značným krátkodobým nárůstem e, psychických poruch, e, jako jsou deprese a sebevraždy. Snížení rozpočtu na prevenci na prevenci tedy má značné následky na zdraví obyvatel. Dochází tedy k zvyšování nerovností eh, nejen mezi jednotlivými evropskými zeměmi, ale i uvnitř jednotlivých zemí. Je tedy eh, důležité, aby Evropská komise VHO a OECD investovali do zdravotnictví a tímto způsobem odstranili nerovnosti a zajistili socioekonomickou soudržnost a růst. Proto je nutné do zdravotnictví eh, investovat. Jaké jsou tedy reakce evropské politiky? republiky. V roce 2010 byla eh, představena strategie Evropa 2020, eh, která zahrnuje inteligentní, udržitelný a eh, inkluzivní růst. A nedávno v únoru 2013 byl schválen balíček sociálních investic, který se konkrétně zaměřuje na cíle zdravotnictví a který eh, pos, má za úkol posílit a zreformovat naše systémy zdravotní péče. Jde tady tedy o to eh, odstranit nerovnosti ve zdravotnictví a prostřednictvím eh, inovace zlepšit nákladovou účinnost. To jsou projekty, jako je e-health nebo ECHI. Dále to znamená investice do lidského kapitálu, tedy do pracovních sil a také investice do zdravotnických programů jako je víceletý program zdravotní péče a nedávno byl také spuštěn třetí program zdravotní péče e, na období 2014 až 2020, který má jasné cíle, e, navázané samozřejmě na e, prevenci, podporu zdraví, ale také na odstraňování závažných hrozeb, na přístup ke zdravotní péči a podporu inovace. Dále máme výzkumné programy, jako je je Horizont 2020, který se také zabývá e, nemocemi a zaměřuje se e, konkrétně například na mozková onemocnění. Eh, jaké jsou tedy hlavní eh, výzvy, kterým je potřeba se postavit? Eh, za prvé tu máme čím dál větší množství chronických chorob. Chronické onemocnění nemůžeme ignorovat, protože podle čísel VHO hlavní chronická onemocnění, jako jsou kardiovaskulární, rakovina, cukrovka nebo chronické dýchací onemocnění, zabíjejí tři z pěti lidí na celé celém světě. Eh, Evropská unie je jimi také eh, velmi zasažena v porovnání s ostatními státy světa a představuje 70 eh, celkových nákladů na zdravotnictví v Evropě, což je opravdu hodně. A také představují 80 veškerých úmrtí v Evropě. Takže když víme, že že tady jde především o otázku hygieny a že chronické onemocnění narůstají také u mladších generací. Víme také, že roste počet lidí s několika chronickými onemocněními, což má několika násobný efekt tak to všechno navyšuje e, výdaje, náklady našeho zdravotnického systému. E, takže v současnosti se vynakládá v Evropské unii každoročně okolo 700 miliard euro jenom na chronická onemocnění, e, což tvoří přes 70 výdajů na zdravotnictví. Pokud jde o typy těchto nemocí, máme tu kardiovaskulární choroby, eh, rakovina, která také obsazuje první tříč, příčky. Eh, v roce 2012 byla diagnostikována rakovina u 2,6 milionů lidí v Evropské unii a 1,2 eh, milionů lidí na tuto chorobu a s ní související komplikace zemřela. Celková zátěž rakovinou je tvořena především rakovinou prsu, prostaty, pli plic a, a střeva. Eh, hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny je kouření. Eh, pokud jde o cukrovku, tak eh, počet osob s cukrovkou velice vzrostl v poslední době za poslední desetiletí a očekává se, že tento trend bude pokračovat vzhledem k čím dál závažnějšímu problému s obezitou nejen u dospělých, ale což je opravdu velký problém u dětí. Dále tu máme chronická dýchací onemocnění, e, jako je astma a e, další chronické potíže. Pokud jde o rizikové faktory, tak eh, tady je velký prostor pro naši práci. Rizikové faktory spojené s těmito chorobami eh, jsou poměrně eh, dobře identifikovány Světovou zdravotnickou organizací. Je to užívání tabáku, alkoholu, nezdravá strava, obezita, fyzická nečinnost, stres a deprese. My dnes eh, máme důkazy, že 97% zdravotnických rozpočtů se vynakládá eh, na péči a eh, léčení a pouze 3% na preventivní opatření. Takže je velice důležité podporovat zdravý životní styl, ale také primární a sekundární prevenci, jako je screening a včasná diagnóza a Dále, co je důležité, je e, zapotřebí e, integrovat elektronické elektronické zdravotnictví e, také do sociálních služeb. Další výzvou, které čelíme a která nás také velmi znepokojuje, jsou persistentní infekční choroby, nové epidemie a antimikrobiální rezistence. Tuberkulóza je málo častá v Evropě v porovnání s ostatními státy světa, ale zůstává stále vysoko na žebříčku priorit kvůli rostoucímu trendu infekčních chorob v Evropské unii. Výskyt je velký zejména u migrující populace, vzrůstá také výskyt HIV a dalších sexuálně přenosných chorob, zvyšuje se tak výskyt zejména u zranitelných skupin a ohrožených skupin obyvatel což jsou tedy eh, muži, kteří mají pohlavní styk s muži, vězni a eh, další skupiny obyvatel. Eh, tento problém je citelný zejména ve střední a východní Evropě. Další důležitou chorobou je žloutenka C. Tady se zvyšuje výskyt také u zranitelných skupin obyvatelstva, což znamená, že je zapotřebí přijmout opatření na boj proti těmto infekčním chorobám. Také čelíme Eh, nově vznikajícím nebo znovu se objevujícím eh, chorobám, jako je eh, virus H1N1, SARS, který se objevil v roce 2009 a v současnosti čelíme epidemii eboli. což jsou smrtelné krvácivé horečky. Takže je zapotřebí eh, systému eh, varování a včasné reakce a Evropská unie vypracovala eh, pokyny ohledně připravenosti a hodnocení rizika. Také bylo podniknuto mnoho společných akcí v oblasti chronických chorob, rakoviny a tak dále probíhají také společné akce e, o e, HIV, AIDS, e, tuberkulóze. Máme také pokyny, jako je protokol ASEAN, který byl vyvinut na boj proti antimikrobiální rezistenci. Dále vzácné choroby. Ty jsou také vysoko mezi našimi prioritami to eh, vzácná choroba je taková, která postihuje jednoho z dvou tisíc eh, lidí. 6% eh, obyvatel Evropské unie trpí vzácnými chorobami, což je tedy 27 až 36 milionů lidí. Tolik lidí trpí vzácnou chorobou. Co zatím Evropská unie podniká? Původně neexistovala žádná eh, konkrétní eh, politika eh, pro vzácné choroby. Evropská unie v poslední době tlačila členské státy, aby vyvinuli akční plán s podporou evropského plánu. Bylo vyvinuto, byla vyvinuta Evropská referenční centra, respektive eh, referenční eh, sítě které mají posilovat výměnu eh, expertních znalostí, zlepšit eh, diagnostické postupy a tak dále, protože tady je hlavní eh, včas diagnostikovat vzácnou chorobu a zlepšit přístup ke zdravotní péči. Existuje tedy směrnice o přeshraničním zdravotnictví. Ta je důležitá pro zvýšení mobility občanů po Evropě. Evropská unie tedy zatím reaguje tak, že vypracuje zpracovává společnou e, akci pro vzácné choroby, vytváří Evropská referenční centra a e, také e, národní plány pro vzácné choroby. Termínem byl konec roku 2013. Je také potřeba zlepšit přístup ke vzácným léčivům, tak aby to odpovídalo potřebám pacientů a to vše ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem. Eh, další eh, politické výzvy eh, ještě byly identifikovány na zdravotnické agendě Evropské unie. Užívání drog a náchylnost k závislostem. To je velký zdravotnický a sociální problém v celé Evropské unii, zejména, jak už jsem říkala, protože souvisí s přenosem chorob, jako je například žloutenka přenášená injekcemi. Dále tu máme směrnici směrnici o přeshraniční zdravotní péči, e, přijatou v roce 2011, která se soustředí e, na péči zaměřenou na pacienta. E, tady usilujeme o zlepšení spolupráce mezi evropskými zeměmi. E-health to je část řešení pro udržitelnou zdravotní péči Většina e, evropských zemí e, podstoupila reformy a e, zavedla elektronické systémy do pilotních projektů, jako jsou elektronické recepty Eh, elektronický systém proplácení, zdravotní péče eh, a tak dále a tak dále. Takže eh, taková je nyní situace. Samozřejmě vznikají nové technologie, terapeutické postupy a léčebné postupy. To je také vysoko na pořadí priorit u mnoha chorob a tady je zapotřebí poskytovat pobídky průmyslovému sektoru, aby se věnoval vývoji produktů, které by byly přístupné pacientům. Děkuji vám a a jsem připravená odpovídat na otázky. Please. Thank you, chairman. Pane předsedo, mám několik otázek na eh, naši odbornici. Jsme si vědomi toho, že eh, zdravotnictví spadá do vnitrostátních kompetencí, ale já bych rád poukázal na některé inkonzistence v tom, co nám prezentuje komise. Eh, že je tady potřeba eh, jednak se zaměřit na pomoc, ale také na prevenci. Jsou tady i problémy, eh, co se týče elektronického zdravotnictví, dopravy a tak dále. Ale eh, z toho, co víme z médií, jednou z hlavních agentur eh, odpovědných za budování eh, kapaci, což je EMA, e že vlastně ta bude odsunuta z portfolia komisaře pro zdravotnictví pod komisaře, který odpovídá za vnitřní trh a průmysl. Takže se nabízí otázka, v čím zájmu se koná tento přesun, jestli v zájmu eh, průmyslu a nebo pacientů. Pakliže by to mělo být v zájmu pacientů, a co se týče nových technologií, nemyslím si, že je to racionální krok. Uvědomuji si, že před několika lety došlo k situaci, kdy za, na, za to odpovídal komisař Verheugen a z hlediska Polského ministerstva zdravotnictví musím říci, že jsme byli nešťastní ze situace, kdy se podpory dostalo především průmyslu místo pacienta. Zvlášť e, z toho důvodu, že byly prodlouženy, prodloužena období e, patentové ochrany a to zdražovalo tedy systém zdravotní péče, protože nebylo možné dříve, dříve zavést generi, generika po prodloužení patentové ochrany. Očekává se teď podobná situace? Děkuji vám. Ano, to je náročná otázka. Jak jsem řekla v úvodu, úlohou EU je doplnit vnitrostátní politiky a zajistit dobrou eh, koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Na toto konkrétní téma, co se týče služeb a léku, tady došlo k posunu v Evropské unii ve prospěch silnějšího angažma na tomto poli. Je, to, je tady jistě ekonomický zájem, ale co se týče zdravotnického programu eh, pro roky 2014 až 2020, více pozornosti se věnuje vzácným chorobám přístupu k péči, eh, snižování nerovnosti v poskytování péče Takže je tady pocit, že by eh, Evropská unie měla mít větší kompetence v oblasti léků a řízení. Proto se snaží i tedy podporovat farmaceutický eh, průmysl, aby se více zaměřil na výzkum, vývoj, marketing. Eh, některé tyto procesy Evropská unie podporuje, ale nevím, jestli mohu vůbec na tuto otázku odpovědět, jestli je správné nebo ne, že se léky dostávají tedy pod působnost EMA. Eh, e eh, v některých zemích eh, má léky na, star- na starost také zvláštní agentura pro léčivé přípravky a léky, ale je to také přímo propojeno s kompetencemi ministerstva zdravotnictví, takže Myslím, že je to otázka spíše ekonomického charakteru a my víme, že v této situaci Evropská unie sehrává vedoucí úlohu eh, při dosahování soudržnosti sociálně-ekonomické a eh, v možnosti eh, přístupu k péči. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Nyní paní Meisner a potom Petr. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, tři otázky, ale budu stručná. Za prvé, vzhledem k tomu, že eh, zdravotní politika je politika vnitrostátní a myslím, že nebude hned tak evropská, jak máme snižovat nerovnost poskytování zdravotní péče, tedy v rámci členských států anebo mimo. To přece je možné pouze pomocí eh, výměny informací, nebo jak si to představujete. Za druhé, vy jste hovořila o eh, migraci a o stárnoucí populaci, to je správné, ale proto potřebujeme také vlastně jiné vzdělání pro pečovatele. Také potřebujeme eh, kulturní pečovatelství, vzhledem k tomu, že máme mnoho eh, migrantů u nás v zemi, tak je potřeba také eh, se postavit ke zdravotní péči trochu jinak. Dochází tady k nějaké výměně informací a třetí otázka, hovořila jste o prevenci, samozřejmě všude záleží na penězích a tak ani na prevenci tolik nezbývá ze strany jednotlivých členských států, ale už existuje mnoho podniků, které se zabývají prevencí a e, podporou, e, podporou zdravotní péče pro své e, zaměstnance. Takže myslíte, že i tento trend může směřovat k lepšímu poskytování péče? Děkuji. Vaše první otázka, která se týká snižování eh, v přístupu ke zdraví. Tady existuje specifický akční plán. Jde o slaďování jakýchkoliv inter, intervencí ve směru snižování eh, nerovností eh, v přístupu ke zdravotním programů, ale existují i sociální iniciativy v oblasti zaměstnanosti a tak dále. Ku příkladu snižování nerovností v programech, co se týče eh, obezity. Víme, že chronické choroby se objevují stále více u zranitelných skupin obyvatelstva. Víme, že ekonomická krize se i takto promítla do eh, zdraví populace. Víme, že lidé více kouří, když eh, jsou před krizovými situacemi, jako je nezaměstnanost, smrt a tak dále. Takhle nastupuje zvýšený počet duševních chorob, zvyšuje se spotřeba alkoholu, eh, alkoholu a to je problém, který se Evropa snaží řešit svým programem pro zdraví 2014 až 2020. Zaciluje se na tyto zranitelné skupiny pomocí, eh, pomocí cílených iniciativ eh, podporujících zdraví a propagaci informací a je potřeba také eh, hodnotit tyto iniciativy v rámci minulé Eh, tedy takové iniciativy jsme toto eh, eh, hodnotili, tam jsme se zaměřovali zvláště na děti v těch zranitelných skupinách. Ta iniciativa byla zhodnocována a to hodnocení bude také vzato v potaz při tvorbě programů pro roky 2014 až 2020. Takže nerovnost ano, indikátory ano, Eh, hodnocení je naprosto nezbytné, abychom mohli zajistit snižování té nerovnosti. Vaše další otázka eh, se týkala migrace. Ano, rozdílná kultura, jak jsem řekl. Jak jsem řekla, existují zdravotní eh, hrozby vinou migrace, jako ku příkladu zvýšený výskyt tuberkulózy, a to je významné riziko, ten kulturní aspekt, jak jste řekla, je tady významný. Jak snížit ten výskyt pomocí programů na osvětu, ale také programy na léčbu těch chorob. Eh, hovoříme o elektronickém zdravotnictví, integrované péče, integrovaná péče je důležitá aby bylo eh, dobré propojení mezi lékaři první a druhé linie, to znamená praktiky a specialisty a také sociálními pracovníky a tady tímto směrem právě Evropa postupuje. Existují pilotní projekty, eh, které se zasazují za integrovanější péči a zvláštní pozornost věnují těm zranitelným skupinám. Sledování je také důležité, abychom měli politiky vycházející z poznatků a z důkazů, abychom měli aktuální rejstříky s přesnými eh, údaji, které nám umožní se zacilovat právě na tu potřebnou populaci. Takže zase rejstříky či archivy, vím, že v některých zemích to neexistuje. Eh, v Belgii říkáme, že co se infekčních chorob týče, že ta situace je obtížná. Ku příkladu, teď eh, nám chybí tedy rejstřík, co týče hepatitidy C a všechno to je velice důležité. Tak eh, snad jsem eh, pokryla ten aspekt. Co se týče stárnutí, vzhledem k tomu, že stárnoucí Eh, populace bude konzumovat stále více péče, tak dlouhodobá integrovaná péče bude zcela zásadní. Tam už nepůjde o jednotlivé choroby, tam půjde o eh, širokou škálu chorob, které eh, se vyskytují najednou, takže tady jsou ty trasy péče a návaznost na nemocnice zcela zásadní. Spolupráce a koordinace mezi klinickými pracovníky je důležitá a také elektronické zdravotnictví hraje svou úlohu. Je potřeba sjednotit zdravotní, zdravotnické služby a sociální služby a nastolit spolupráci mezi nimi. To pomůže snížit náklady, náklady uh, účinněji uh, využívat a to povede k udržitelnosti. Poslední otázka se týkala inovací, prevence co, jsem, co jste měla na mysli, co, eh, co se týče eh, inovací. Já jsem nemluvila o inovacích. Já vím z Německa, že některé velké podniky skutečně se aktivně podílejí na prevenci tím, že mají zvláštní programy pro své zaměstnance na udržení jejich eh, dobrého zdraví. A Myslím, že by bylo dobré mezi členskými státy eh, zavést jakousi platformu výměny názorů v tomto směru. Aha, dobře. Prevence, co se týče zdravé výživy a dostatečné fyzické aktivity. Tady taková platforma už existuje, eh, kde se vyzývají i podniky k účasti. a mohou tam podniky uzavírat partnerství i mezi veřejným soukromým sektorem, ale mohou vlastně participovat i vzájemně mezi sebou a vypracovávat konkrétní preventivní programy pro své zaměstnance. Takže tato platforma už existuje, to je Evropská platforma pro výživu, zdravé stravování Existuje konkrétní fórum, eh, kterého se účastní podniky, takže tyto programy již existují a k tomu přistupují i programy, jak jsem o nich hovořila, třeba v rámci škol. Některé eh, podniky se ho také účastňují, třeba Ferrero Rocher a Unilever, eh, které propagují pohyb takže existuje stále více partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které propagují eh, tyto iniciativy. Proč ne? Pomáhá to přemostovat eh, tedy tu oblast soukromého veřejného sektoru, pomáhá to větší efektivitě tím, že ten veřejný sektor má stále méně peněz, tak je možné zapojit soukromý sektor. I ti jsou součástí odpovědi. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaše otázky. Uh, Vážení kolegové, tak já budu pokračovat v předsedání dnešní schůzi. A druhý, další eh, se chce zeptat pan Petr Lé. Děkuji, pane předsedající. Já budu hovořit trochu déle, protože také spolu pracovní skupině pro veřejné zdraví a se zvláštním zaměřením na rakovinu. Eh, jako eh, europoslanec eh, bych uvedl na úvod toto. Ono je to často stejné, ale statistiky se stále zhoršují. Trendy nejsou příznivé, Eh, rak, výskyt rakoviny prudce roste a jsou i další nemoci. Po dlouhá léta Evropská unie a členské státy unie nedokázali investovat více do preventivní péče. Je to zablokované někde kolem 3%, ale zdraví a zdravotnictví se stává viditelnější prioritou, probíhá boj proti rakovině a různé um, manuály, doporučení, kodexy, osvědčené praxe a podobně. Nicméně jde o to, že eh, té nemoci je čím dál více a boj s rakovinou prohráváme. 30 až 50 lidí v Evropě dříve nebo později zemře na rakovinu. A tyto eh, trendy jsou alarmující, takže bychom měli změnit svůj přístup. Já neříkám, že máme přejít od symptomatického k holistickému přístupu. Já nepodporuji žádný speciální přístup, ale chtělo by to eh, účinnější přístup. 28 členských zemí dokáže víc a občané od nás také víc očekávají. Měli bychom být ambicioznější, co se týče veřejné zdravotní péče na evropské úrovni. I politika zdravotnictví je v kompetenci členských zemí. A já si ale myslím, že některé věci můžeme dokázat společně, když budeme společně také spolupracovat jako Unie. Myslím, že potřebujeme e, zdravotní unii a neměli bychom se vymlouvat na to, kdo má na starost e, zdravotní politiku. Potřebujeme evropský semestr e, zdraví, protože zdravotní krize propukne hned po finanční krizi, protože víme, že pojišťovny e, na tom jsou špatně a potřebujeme měnit situaci, potřebujeme ambiciozní cíle. Komisař Boč navrhoval, abychom investovali 5 e, do preventivní péče a to si myslím, že je nejdůležitější. Evropská unie a členské státy by měly v rámci tohoto legislativního období navýšit výdaje na prevenci na 5 A já se ptám na závěr, kde si myslíte, že můžeme být ambicioznější a kde si myslíte, že jsou největší nedostatky evropské politiky zdraví nebo zdravotní politiky. Co se týče společného výzkumného centru v Itálii, v Ispře, jak myslíte, že bychom mohli využít lépe pro účely veřejného zdraví? Jak myslíte, že bychom tento ústav mohli lépe využít? Děkuji, pane Petrle. Máme ještě tři eh, dodatečné řečníky, paní Petě, paní Leven a pana Fario. Takže já bych navrhovala, aby ty otázky eh, byly položeny eh, postupně a potom bych dal slovo k zodpovězení. Takže prosím, paní Petír. Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat, plánujeme vytvoření zvláštních pokynů pro členské státy, které by umožnili přístup venkovskému obyvatelstvu k veřejnému zdravotnictví. Tito lidé často musí urazit přes 100-kilometrovou vzdálenost, aby se dostali k lékaři. A zvláště k, ke specialistovi. E, například v Chorvatsku máme statistické údaje, které ukazují, že dvě ženy e, denně zemřou na rakovinu prsu, ale pokud by se dostali k lékařské péči včas, tak by se tomu dalo zabránit lidé, kteří žijí na venkově, nemají přístup k veřejnému zdravotnictví, eh, nemají přístup k od, ke specializovaným lékařům a eh, je potřeba jim zajistit péči, kterou potřebují, protože jinak jsou diskriminováni a oni pro nás dělají mnoho. Oni produkují potraviny, eh, chrání biodiverzitu a jsou skutečnými strážci životního prostředí, tak by neměli být diskriminováni v oblasti takového základního lidského práva, jako je zdravotní péče. Děkuji a nyní Izabela. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na antimikrobiální rezistenci. VHO v Dubnu eh, upozornila, že to je největší hrozba pro lidstvo, eh, tento dramatický nárůst eh, antimikrobiální rezistence, těch ty rezistentní bakterie, které nebude snadné léčit. To jsou nemoci, které dnes se léčí relativně snadno, ale postupem to bude vážné na začátku tohoto roku v Dánsku čtyři lidé zemřeli na enterobakterie, které byly objevené u prasat eh, také eh, v Dánsku a To je přeshraniční problém a je to problém i mezi obory, jestliže se to, jestliže to souvisí eh, se zdravotnictví, se zemědělstvím a jak eh, zabránit eh, tomu, aby z toho byl skutečný problém. Víme, že mezi prasaty jak v Dánsku, tak ve většině členských zemích až 90 zvířat má v těle tyto eh, rezistentní bakterie, eh, rezistentní vůči antibiotikum. Takže eh, se chci zeptat, jestli komise plánuje nějaké širší hm, strategické přístupy k boji s, se vznikem této obrovské hrozby pro celé lidstvo, bych tak řekla. A, hm, a jaké? Děkuji. Děkuji a poslední otázku a pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Hovořila jste také o ebole a dochází k velikým investicím do vývoje eh, vakcíny proti této nemoci Ovšem eh, Evropa nečiní takové úsilí. Před eh, pár dny Španělsko eh, prohlásilo že mm, přijala pacienty, kteří měli příznaky, které by mohly patřit eh, k ebole, ale naštěstí nemocnice nemusela být kvůli tomu uzavřena. Eh, chci se zeptat, jestli se čeká na příchod té epidemie do Evropy, eh, než budou přijatá pořádná opatření. Děkuji. Takže nyní prosím máte možnost odpovědět na tyto otázky. Ano. Takže k první otázce ohledně investování do více prevence z 3 na 5 eh, procent z rozpočtu na zdravotnictví, minimálně, ano. A otázka, kde bychom mohli být ambicioznější Evropská unie v současné době dělá to, a já to vidím na národních plánech boje s rakovinou, že si stanovují cíle. A pokud tak zatím neučinili, tak jsou ovšem také země, které nemají žádné plány ohledně žádných eh, eh, nemocí. Ale v roce 2014 většina evropských zemí má plán pro boj s rakovinou. Ne všechny jsou třeba plně rozvedené, ale většina z nich má národní plán eh, Europlán z roku 2013 pomůže zemím pracovat na akčních plánech pro boj s vzácnými eh, chorobami. Eh, tam byl cíl prosinec 2013 a teď většina zemí už má takový plán pro boj s vzácnými chorobami eh, ta úroveň rozpracovanosti těch plánů je různá v jednotlivých zemích, ale důležité je, že určují už cíle, tak jako Evropská unie v oblasti svých politik. A to je důležité, protože jinak by byly nerovnosti mezi zeměmi ještě větší. Země, které eh, přijali iniciativu pracovat na národním plánu proti rakovině a který ty, které to ne, ne, ne, nenásledují takový plán, to je velký rozdíl. OECD říká už po léta, že rozpočet na prevenci by měl rozhodně být vyšší protože všechno, co souvisí s léčbou, je potom daleko nákladnější. Takže bychom se mohli vyhnout Eh, nemocem, které mají známé příčiny, jako je třeba eh, tabák, alkohol, eh, nesprávná výživa, sedavé zaměstnání a podobně. Takže Eh, životní eh, styl je významným rizikovým faktorem a my můžeme vypracovávat politiky, ale to zase není lehké, protože každá země má vlastní plány eh, pro zlepšení prevence a ten proces lehký není. Ale proč ne stanovit cíle a zvýšit rozpočet na prevenci, to by bylo výborné. Doufám, že tedy tuto otázku jsem zodpověděla. Další otázka, ta se týkala zvláštních eh, pokynů pro venkov a venkovskou populaci, která to má daleko do zdravotnických zařízení způsobem aby nebyla taková nerovnost v zdravotní péči. Hovoříme o nerovnostech mezi členskými zeměmi, ale také o nerovnostech uvnitř jedné země. To také může nastat mezi třeba venkovem a městem, kde jsou velké rozdíly v přístupu k péči, kde je méně nemocnic a méně lékařů na venkově. To je třeba řešit zvláště v oblasti sekundární prevence, jako jsou screeningy a včasná diagnostika, protože to eh, je velice významné. Eh, opožděná diagnostika je vždy eh, pak vážnější problém pro pacienta. Pacienti potřebují být více informováni, mít více pravomocí, musí také Eh, samozřejmě být iniciativní, ale musí být také lépe informováni. Například v případě rakoviny prsu eh, tam dochází k nárůstu a národní plány musí také proto poskytovat doporučení a pokyny pro eh, provádění více screeningů a včasné diagnostiky případně organizovat kampaně na venkově, aby se zacílili právě na tuto venkovskou populaci a zajistit snažší přístup k péči třeba e, úhradou takových iniciativ, když třeba víme, jak tady někdo říkal, že Eh, počet nově zjištěných případů rakoviny eh, raketově roste, tak to je oblast, kde je potřeba věnovat právě větší pozornost té časné diagnostice. Takže tady bych chtěla eh, klást důraz na politiky, které by měly být v jednotlivých zemích implementovány specificky podle potřeb. A co se týče rezistentních bakterií, to je velká hrozba, která byla zrovna nedávno zmíněna také v rámci eh, pokynu CDC, eh, aby se čelilo těmto hrozbám nejenom z pohledu eh, léků, ale samotných zdravotnických zařízení. Když se ptáte, jaká, jaké akce, společné akce mohou o, eh, podnikat zdravotnictví spolu se zemědělstvím, tak tuto otázku já bych nechala Robertovi, aby Eh, protože on bude potom později hovořit o eh, zdravotní, o ochraně při práci a podobně. A nyní tedy akce eh, zaměřené na ebolu a větší preaktivitu s propuknutím této epidemie. Eh, Spojené státy eh, nedávno nazvali propuknutí eboli mezinárodní, eh, vážnou mezinárodní nalehavou prozbou, takže připravili hodnocení rizik a hodnocení připravenosti a my musíme být připraveni čelit této hrozbě. My víme, že nejsme stoprocentně chráněni. Víme, že existují určité zranitelnosti, ale třeba v porovnání s tím, co se děje v Africe a e, s, tím e, s těmi čísly a modely e, toho exponenciálního růstu případů této nemoci, tak musíme samozřejmě být eh, varováni, musíme eh, být eh, schopni reagovat, musíme se ujistit, že máme hygienické protokoly, mm, pokyny, vodítka, pravidelné informace o hrozbách a to jsou investice, které jsou nezbytné v této oblasti. Je to jednoznačně nová hrozba, mezinárodně nouzová situace a Evropská unie se, myslím, vydala správným směrem. Tak já doufám, že jsem zodpověděla všechny vaše otázky. Dobrá, děkuji. Děkuji vám za vaše cené eh, vystoupení a nyní přistoupíme k další části tohoto workshopu, což je velmi aktuální téma potravinové bezpečnosti a poprosím pana Roberta Peteze, aby nám seznámil se svou prezentací. Yes, um, thank you, Mr. Chairman, uh, for giving me the floor. Yes, uh... Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit o politice potravinové bezpečnosti v Evropské unii a v vstávajících a budoucích výzvách. Já se pokusím prezentovat také určité pozadí politiky potravinové bezpečnosti v EU dnes a v budoucnu. Tady jsou tři hlavní výzvy, když jich je jistě více, ale jsou, podařilo se mi to zúžit, řekněme, na tři výzvy. A Takže nejprve pár slov o tom, čemu říkáme potravinová bezpečnost a jak se s ní vypořádáme v EU. Potravinová bezpečnost se týká podmínek a praxe k zajištění toho, že naše potraviny nebudou kontaminovány um, žádnými choroboplodnými zárobky ale v ehm, přístup v EU je poněkud odlišný historicky na vysoké úrovni potravinová bezpečnost, veřejné zdraví a ochrana spotřebitelů jsou významná témata, ale také to souvisí se zdravím zvířat, se zdravím rostlin a, eh, a třeba ta eh, rezistence vůči antibiotikům, to je dobrý příklad, jestliže eh, lidské zdraví a zdraví zvířat jsou velice úzce spojené. Takže ona je to trošku širší perspektiva, než když hovoříme o té mm, potravinové politice. potravinová politika potravinové bezpečnosti EU chrání především lidské zdraví a zachovává principy ochrany spotřebitelů, ale má také funkci e, v oblasti e, vnitřního trhu a volného pohybu zboží. Současná politika bezpečnosti potravin v Evropské unii vychází e, z programu roku 2002. Bílá kniha o bezpečnosti potravin obsahuje, se zmiňuje jeden z velkých potravinových e, skandálů a sice e, výskytu BSE a politika bezpečnosti potravin EU z naší politiky činí něco zvláštního, což se eh, liší od jiných podobných programů. Je tu princip obezřetnosti a to je mechanismus, jehož pomocí se lze vypořádat s vědeckou nejistotou. A dále je tu celkový přístup k, výrob, k výrobnímu řetězci eh, výroby potravin je snaha identifikovat klíčové eh, momenty, kde mohou nastat problémy s bezpečnostní potravin. Když se to porovná s politikou bezpečnosti potravin ve Spojených státech, tak eh, se tam mm, sleduje například výskyt chemických látek a podobně. V našem případě se eh, soustředujeme na celkový výrobní řetězec a Eh, a vyhledávají se kritická místa, kde je možné bezpečnost potravin zlepšit. Bílá kniha o bezpečnosti potravin představuje jakousi horizontální legislativu a Kromě toho existují určité specifické záležitosti zaměřené na zdraví zvířat a zdraví rostlin, která, to je legislativa, která by měla být dokončena teď v období let 2014-15. Ale Tady je celá řada specifických oblastí, na kterých bude potřeba pracovat a různé věci se ještě objeví v rámci politického horizontu. E, politika bezpečnosti potravin bude taky vyžadovat revizi a e, my musíme sledovat, jestli ta naše politika stále ještě plní svůj účel, ale nesmíme zvyšovat administrativní e, zátěž a náklady, regulační náklady, ale a, a to je potřeba tedy sledovat zblízka. Byly e, zadány dvě studie s komisí ohledně co se týče obecně e, e, úrovně e, kvality potravin a systému včasného varování. Čili tady bude potřeba pokračovat eh, v, v dolaďování tedy těchto programů. Já jsem identifikoval tři hlavní výzvy, přestože těch výzev je celá řada, ale jako jenom abyste si udělali představu o těch hlavních. Jedna z nich je globalizace, klimatické změny, proliferace bilaterálních obchodních dohod. Další problém, co jsou ty persistentní, ty trvalé problémy, eh, jako eh, určité choroby nebo nové, nově se objevující hrozby eh, jako rezistentní bakterie a Um, podobné hrozby pro veřejné zdraví. A poslední jsou nové technologie, kde bych zahrnul i používání chemikálií v, v rámci produkce potravin, což na jednu stranu může potenciálně výrobě potravin pomoci, ale na druhou stranu to může mít negativní dopady na zdraví. A tyto tři hlavní výzvy Ehm, se pokusím ilustrovat na specifických příkladech. Globalizace ehm, potravinového řetězce výroby potravin a klimatické změny. Kombinovaný efekt globalizace a klimatických změn ehm, povede chorobám způsobeným potravinami a chorobami zvířat, která jsme v minulosti neznali. Klimatické změny změní chování těchto nemocí. Už vidíme první příklady tohoto jevu, jako třeba viry, které v minulosti v Evropě, které se v Evropě dříve nevyskytovaly. Dále klimatické změny s největší pravděpodobností změní způsoby produkce potravin a to také může vést k nárostu využívání pesticidů a jiných látek. V nových oblastech. Abych se vrátil k tomu, co říkali tady kolegové, to skutečně znamená, že budeme musíme hovořit a uvažovat o integrovanějším přístupu bezpečnosti potravin, klimatických změn a potravinové bezpečnosti obecně. A taky bych chtěl zdůraznit, že obchodní dohody eh, vytvářejí rostoucí tlak na eh, regulaci bezpečnosti potravin a tento tlak pochází z, z vlád, které chtějí uzavírat ty bilaterální dohody, ale také od jiných subjektů celého toho řetězce. A jak některé nevládní organizace upozorňují, tak by to mohlo vést eh, k určitému zbrklému způsobu regulace eh, a Dále eh, je tu otázka obchodního a investičního partnerství. To eh, se týká obezřetnostního principu, Eh, jako je eh, investování do evropské politiky z bezpečnosti potravin na základě vědeckých výsledků a obezřetnostní princip vlastně se vypořádává s těmi nejistotami. Eh, choroboplodné zárodky z potravin, Ehm, co jsou časté případy. Rád uvedu dánský příklad, já žiju v Dánsku a i v Dánsku, kde eh, jsme měli velké úspěchy s vymícením salmonely, i přesto se objevuje salmonelóza. Je to trvalý problém a myslím si, že když uvažujeme o bakteriích a mikrobech, se stále vyvíjejí. A jedním z velkých problémů je právě jejich rostoucí rezistentnost. Z pohledu veřejného zdraví a z pohledu bezpečnosti potravin je to velký problém a VHO eh, upozorňuje, že se dostáváme do období nejenom bez antibiotik, ale do, do, do, do éry postantibiotik. A to znamená, že infekční nemoci, které jsme v minulosti dokázali léčit, budou v budoucnu léčené velmi složitě a jako obyčejné eh, bolení v kliku nebo škrábnutí eh, na koleni může v budoucnu být vážným problémem. Proč o tom hovořím v souvislosti s bezpečností potravin. Je to proto, že nárůst mikrobiologické rezistence souvisí s produkcí, eh, s živočišnou produkcí a antimikrobiologická rezistence souvisí s intenzivním chovem dobytka a, a jeho hustotou. Takže si myslím, že tam by bylo možno dosáhnout velkého pokroku a to také poukazuje na potřebu toho, na čem pracujete vy i vaše společenství a komise, že je třeba pracovat napříč obory, to znamená veřejné zdraví, zemědělství, životní prostředí, musí spolupracovat společně a přistupovat k problémům systematičtěji. Další příklad eh, obezřetnostního principu, eh, na kterém se bude pracovat v tomto období, to jsou endokrinní disruptory. Komise nyní připravuje cestovní mapu ohledně toho, jakou strategii e, při, zaujmout vůči endokrinním disruptorům. Abych to stručně vysvětlil, o co jde, nebudu zacházet do podrobností, ale endokrinní disruptory vlastně eh, změní způsob fungování našeho těla, vylučování hormonů a, a narušují vlastně celý systém, eh, takže to vyvolává celou řadu různých zdravotních problémů eh, v oblasti reprodukce, rakoviny, endokrinního systému a nárůstu obezity a tak dále. Takže tady ten, ta potenciální hrozba je veliká, ale normální způsob, jak přistupovat k těmto rizikům nefunguje v případě endokrinních disruptorů, protože když stanovíte nějaký práh, tak endokrinní disruptor není tak dalece na to eh, vázaný na eh, množství expozice, ale délku expozice během vašeho života, jak dlouho jste tedy jim byli vystaveni. A endokrinní disruptory jsou dobrý příklad toho, proč obezřetnostní princip je součástí politiky bezpečnosti potravin EU, protože dává legislativcům prostor jak si, a vědcům eh, dospět k významným zjištěním a je, proto, proto je tedy obezřetnostní princip naprosto nezbytný dostává se občas pod tlak eh, v rámci jiných eh, různých jednání, ale, ale právě proto je velmi důležitý. A poslední příklad se týká technologií. Biotechnologie a nanotechnologie a eh, geneticky modifikované potraviny to je celá řada výzev, kterým budeme čela, čelit i v oblasti legislativní. Já se domnívám, že geneticky modifikované potraviny eh, budou jaksi předmětem rozhodování zákonodárců v Evropské unii, protože když vidíme současný, eh, současnou tendenci vracet rozhodování o těchto otázkách na národní úroveň, tak eh, vědecká jistota, eh, která je požadovaná v případě rozhodování o těchto otázkách? No já nevím, já si myslím, že je potřeba za prvé samozřejmě brát v úvahu dostupné důkazy a za druhé nemáme zatím systémový přístup pro e, e, řešení těchto komplexních otázek produkčních systémů a e, zdravotních otázek a naši vědci zatím e, mají určité spoždění s komplexním přístupem těmto věcem a domnívám se, že nanotechnologie potenciálně mohou být užitečné, ale aspoň některé z nich, ale naše společnost má dobrý systém hodnocení rizik a přínosů. A co se týče nanotechnologií a klonování zvířat, což jsem do té prezentace nedal, to jsou dvě věci, které by měly patřit do legislativy pro nové potraviny a klonování zvířat, což je na jednu stranu etická otázka, a nanotechnologie, což je zase velmi složitá otázka, nejsem si jist, že stávající rámec, legislativní rámec se dokáže vypořádat s rozsahem a složitostí celých těchto témat. Nanotechnologie mohou zlepšovat naše životy, ale také mohou mít negativní vliv na životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Takže to je konec mé prezentace a těším se na otázky. A sám bych chtěl také položit vlastní otázky, protože si myslím, že Otázka zní, jak může evropská politika e, řešit otázky pot, bezpečnosti potravin a, a vyvážit toto s otázkami ob, e, veřejného zdraví, ochrany životního prostředí, e, volným pohybem zboží a tak dále. Potravi, bezpečnost potravin je součástí širší politiky bezpečnosti a je třeba vnímat věci v rámci celé jejich složitosti, v souvislosti s veřejným zdravím, s souvislosti s eh, výživovými aspekty. Eh, tradičně EU se vždy soustředovala na bezpečnost potravin, ale my teď eh, máme to, je ta situace tak složitá, že bude potřeba přijmout ještě systematičtější přístup. Děkuji. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Pedersone. E, já si myslím, že všichni se snaží najít nějakou e, otázku, e, pokud je to vůbec možné. My máme dobré i špatné zkušenosti s rovnováhou mezi životním prostředím a biznesem. Nyní bych chtěl tedy dát prostor otázkám. Zatím se přihlásil pan Stás. Pokud někdo další ještě chce položit otázku, dobře, otázky máme. Takže nejprve vezmeme všechny otázky, budou čtyři. Takže nejprve si vyslechneme všechny čtyři otázky a potom pan Pederson eh, odpoví na všechny tyto otázky najednou. Nejprve tedy Bart Stas. Děkuji, eh, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Eh, chtěl bych poděkovat panu Pedersonovi za jeho skvělý eh, příspěvek. Myslím si, že jste nám velice hezky popsal situaci. Mám tři otázky. Za prvé eh, bych se chtěl zeptat na TTIP a eh, možná rizika, eh, která by sebou mohl nést podpis takovéto dohody o volném obchodu, pokud jde o naši legislativu pro bezpečnost potravin. Vy jste sám se poměrně vyjádřil Eh, ohledně eh, principů bezpečnosti potravin. Mohl byste eh, o tom pohovořit ještě podrobněji, tedy o tom, jak by konkrétně dohoda o volném obchodu mohla ovlivnit podobu legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. Když se podíváme na komisi, tak my nemusíme tedy přijímat nějakou legislativu, protože máme nejtvrdší legislativní standardy na světě a tak dále. Nicméně, nemohla by dohoda TTIP vést k nějakému dopadu na naši legislativu. A za druhé, legislativa VTO. V pověřovacích dopisech od pana Junkera se velice jasně píše, že do šesti měsíců má v plánu eh, pozměnit eh, určité legislativní předpisy. Eh, předpokládám, že myslí ty, které nyní projednáváme. Pokud jde o renacionalizaci Eh, určitých právních předpisů. Ten stávající návrh by mohl mít takový pákový efekt a mohl by způsobit, že rozhodovací proces, který neustále troskotá na radě, protože tam nedochází najít většinu proti geneticky modifikovaným organismům, a že by se to tímto mohlo prolomit. Mohli by říci, eh, my budeme hlasovat pro v radě, Nicméně si to potom zakážeme pro naše spotřebitele v našem státě. Nebylo by pro komisi eh, více žádoucí, kdyby eh, předložila návrh na demokratizaci eh, rozhodovacího procesu v radě, jestliže většina je vlastně pro, schva- pro proti schválení určitých geneticky modifikovaných produktů. Děkuji. Další otázka, pan Pěcha. Děkuji. E, pan expert mě poměrně vyděsil, když hovořil o výzvách v budoucnosti. Nicméně e, já bych e, se chtěl zeptat na aktuální situaci, na přítomnost. My máme poměrně tvrdá pravidla, ale ne úplně ne zcela e, úspěšně plníme výsledky v oblasti bezpečnosti potravin v Evropě. E, před několika měsíci Guardian a e, další deníky americké napsali, že dvě třetiny drůbeže, která je k dispozici v maloobchodních řetězcích v, ve Spojeném království, je infikována kampylobakteriemi. A to mě opravdu děsí. Ve, spojeném, ve Spojených státech teď hovořím o e, dohodě TTIP. Ve Spojených státech mají jednoduché řešení. E, chlorovou koupel. E, chlor dezinfikuje kuřata a tím pádem se ta kuřata zbaví kampylobakterií ale e, já nevím, jaký dopad to má na spotřebitele. E, je, používa, je používání chloru v takovéto koncentraci bezpečné? To je otázka velice aktuální. A dalším problémem je e, regulace úrovně hormonů. My nevíme, jestli probíhají nějaké postupy. Bude se legislativa měnit? U produkce hovězího masa se využívají hormony velice běžně, protože eh, je, to má příznivý vliv na růst svalové hmoty zvířat. Eh, další velice závažný problém je eh, antimikrobiální rezistence. Víme, že v krmivech eh, se využívají hormony a sílí rezistence vůči eh, mikrobiálním látkám. A během posledních 20 let nebylo vyvinuto žádné nové antibiotikum, které by proti AMR pomáhalo. A poslední otázka. ruské embargo. Tak hlavní e, aspekty tohoto embarga e, pramení ze slabých procedur e, v Evropské unii ohledně kontaminace, takže je zakázán dovoz hovězího. Mohl byste něco říct o embargu? Chcete nějak napravit situaci? Děkuji. Děkuji. Pan Balco. Děkuji vám, pane předsedo, e, za udělení slova. E, pane Pedersone, já jsem e, poslouchal vaši řeč, vy jste hovořil o Evropské unii a politice bezpečnosti potravin a říkal jste, že tu existuje jeden velice pozitivní prvek. A sice, že máme tu politiku farm to fork od farmy k vidličce. A samozřejmě naše východisko by mělo být eh, podívat se, eh, co vlastně eh, produkujeme. V současnosti je třeba říci, že to že důležitým tématem pro náš výbor jsou geneticky modifikované e, organismy. A to, že některé členské státy je omezují nebo úplně zakazují. Takže, e, pane Pedersone, e, mě by zajímal váš názor. Já to teď možná zjednodušuju, ale zajímalo by mě, co je tedy vlastně naše východisko. Jednotný trh, svoboda jednotného trhu a jaké jsou následky toho, že členské státy mohou schromažďovat data, schromažďovat údaje a na jejich jejich základě mohou geneticky modifikované organismy zakázat. Je to na společném trhu možné, anebo z jiného pohledu? Měli bychom se na to dívat z hlediska ochrany životního prostředí e, a jinými slovy zajistit, aby e, byla, bylo životní prostředí eh, obyvatel chráněno. Měl by být toto náš přístup, mělo by být toto naše hledisko. Pokud ano, eh, tak eh, jaké okolnosti by mohly vést k odstranění zákazu geneticky modifikovaných potravin a plodin? Takže abych to řekl ještě jinak. Členský stát se může rozhodnout, že povolí GMO. Jak to může udělat na jednotném trhu v Evropské unii a do jaké míry by to rozhodnutí bylo eh, demokratické. Pokud si vezmeme například schválení geneticky modifikované kukuřice v radě, tam je 28 členských států, 19 řeklo ne, 5 řeklo ano a 4 se zdrželi. Takže ještě jednou, 19 bylo proti, 5 bylo pro, pouze 5. Nicméně toto zamítnutí eh, nebylo jaksi dostatečně eh, autoritativní a rozhodnutí bylo navráceno komisi. Tak se to ve skutečnosti stalo. Takže členské státy jsou v poměrně prekérní situaci. My máme rozhodnutí, ale můžeme to rozhodnutí považovat za platné, ano nebo ne? Děkuji, pan Peterle. Děkuji vám. Já nemám eh, ani tak otázku, ale eh, chtěl bych eh, se vyjádřit a pronést pár komentářů. Myslím si, že z hlediska principu řešením je klást spotřebitele do popředí. Když hovoříme o rovnováze mezi různými zájmy, může se docela dobře stát, že spotřebitel nebude v, ve středu našeho zájmu. Rád bych zmínil takové přísloví, že pravda je vždycky někde uprostřed, ale já říkám, že pravda je eh, tam, kde je a my nemůžeme rozhodnout eh, jaksi hlasováním většiny, co je a co není pravda. Eh, jestliže jakožto spotřebitel jsem přesvědčen, že něco je pro mě škodlivé, tak nechci vyjednávat. Tak o tom zkrátka nechci debatovat. Právě tak eh, spotřebitelé vnímají mnoho otázek, včetně GMO. A když už jsme u vědy, protože e, často e, se ptáme, jestli je něco vědecky dokázané nebo ne, tak vědci občas vidí to, co chtějí vidět, nebo vidí to, co se po nich chce, aby viděli. Takže někdy jsou e, omezení na určité aspekty a u e, geneticky modifikovaných organismů máme opravdu velká omezení. Dnes nikdo nemůže říci, jaké budou dlouhodobé následky e, interakce geneticky modifikovaných rostlin s jinými rostlinami, protože takovou zkušenost zatím ještě nemáme a nemáme žádná data e, která by o tom něco vypovídala. Proto musíme povolit určitý prostor pro pochyby přestože tady hovoříme o vědě a vědeckých faktech. A ještě poslední eh, zmínka. Mé matce je 94 let a já sleduju, jak každý den eh, konzumuje eh, celou řadu léků, ale nikde se nedočtete, jaké budou následky interakce všech těch různých prášků, protože to nikdo nestudoval. A to je přitom taky věda. Děkuji a poslední otázka je pa- paní Levín. Děkuji vám, pane předsedo. Já také nemám ani tak otázku, jako spíše komentář eh, k jedné předchozí otázce eh, jednoho kolegy, a sice to eh, ošetřování kuřat chlorem. Já si myslím, že to je opravdu velice špatné řešení. Já jsem ze Švédska a nám se povedlo pomocí eh, dobré, dobrých životních podmínek zvířat a v příslušné legislativě minimalizovat výskyt salmonely u zvířat. To eh, ve Švédsku je opravdu několik málo eh, okrajových případů salmonely, takže přenášení ze zvířat na lidi v podstatě neexistuje. Kromě toho máme nejnižší eh, míru využívání veterinárních antibiotik v Evropě. Eh, Dánsko eh, využívá třikrát více antibiotik než Švédsko, Německo 16krát a Kypr 60krát tolik, kolik Švédsko. A proč? asi. E, Protože my e, poskytujeme zvířatům co největší prostor, takže od sebe ty nemoci vzájemně nechytnou tak silně, jako když jsou namačkány do stísněných prostor. Takže e, já bych byla velice ráda, kdyby se Evropská unie inspirovala Švédskem v zacházení se zvířaty. A potom by nebylo vůbec potřeba používat chlorin, chlor a antibiotika. Děkuji. To bylo pět zajímavých komentářů a poznámek, takže pane Pedersone, prosím, těšíme se na vaše odpovědi. Ano, řada dobrých otázek. Na některé se mi ani nechce odpovídat, protože byly politické povahy. Možná by bylo lepší, abyste si některé ty otázky prodiskutovali mezi sebou ve výboru, ale budu se snažit, co budu moci. Pan Stace, eh, antitep a bezpečnost potravin. To je eh, veliký problém, eh, ta dohoda T-typ a bezpečnost potravin, protože tady panují veliké obavy, Komise tvrdí, že bude chránit přísné normy a já teď mám odpovědět jako eh, evropský občan a mluvím tady před skupinou volených úředníků. Já myslím, že my potřebujeme především transparentnost a ochotu ovalit sankce. My musíme zjistit, jak tedy eh, vlastně eh, se bude zacházet s legislativou eh, v oblasti bezpečnosti potravin a měla by tady být zajištěn přístup veřejnosti. GMO a související problémy, a tady se pokusím odpovědět na více otázek, které šly tímto směrem, Tady je otázka, kolik flexibility poskytnout členským státům. Vidíme to i v jiných e, oblastech, jako třeba reformě SZP. Do jaké míry nám jde o dodržení jednotného trhu a volného pohybu e, kapitálu a všeho ostatní, a nebo jestli máme znovu postátnit, což jde proti zásadám společného trhu a Evropské unie. GMO je spojováno s řadou otázek a když máme situaci, kdy 19 států, které jsou proti a veřejnost má také obavy, tak je potřeba možná do té rovnice včlenit ještě další, eh, další eh, aspekty. Bude to politické rozhodnutí, které asi bude učiněno zde. A ještě se vrátím k tomu aspektu vědy musíme respektovat vědu, ale i další faktory. A když hovořím o vědě a říkám to jako akademik, tak máme tendenci vlastně se řídit eh, lékařskou vědou, přírodními vědami, ale opomíjíme trochu sociální vědy v této souvislosti. Aha, ty to omývání v těch chlorových eh, roztocích. Evropská unie učinila politické rozhodnutí a používá přístup založený na systému a máme dobré příklady, jak co se týče salmonely, tak kampylobakterie, kde se téměř je podařilo eliminovat pomocí změn ve výrobě a i z ekonomického hlediska se zdá, že to dává smysl, že se podařilo skutečně ušetřit reálné peníze pomocí aplikací těchto programů. Proč se tady vyskytují další epidemie? Protože jsou rozdíly v implementaci těchto politik mezi členskými státy, a také je potřeba se řídit osvědčenými způsoby eradikace těchto bakterií, šířit ty optimální systémy. A jak změnit výrobní postupy, eh, postupy šlechtitelství, chovatelství, co se týče těch eh, chlorových lázní. Máme tady silné signály tady od spotřebitelů evropských, že to není tedy postup, který eh, by schvalovali. Pan Pederle, eh, že spotřebitel by měl být ve středu našeho zájmu i na základě vědeckých důkazů. Já si myslím, že tradičně evropská politika bezpečnosti potravin se zaměřuje na veřejné zdraví a ochranu spotřebitele. Ve své legislativě pro potraviny, bezpečnost potravin. A to se musela vypořádat s velikou krizí způsobenou BSE. asi závisí na vás, jestli spotřebitel bude eh, v ohnisku zájmu a existují různé postupy, jako různé obchodní dohody, které vám pomohou vyvíjet nátlak na to, aby to tak zůstalo. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny vaše otázky. Eh, byl jich dlouhý seznam a některé z nich považuji za skutečně náročné. Děkuji. Děkuji já bych vám rád poděkoval. děkuji všem našim dnešním řečníkům, že mezi nás přišli, podělili se s námi o své poznatky, poskytli nám cené informace, které budeme moci využít během slyšení v příštích dvou týdnech. Velice nám to pomůže eh, při setkání s osobami navrženými na komisaři, kteří budou se muset vyjádřit, jak se vyjádří k těm výzvám, o nich se jste zde hovořili. To je především na eh, poslancích našeho výboru. Děkuji vám tedy za vaše příspěvky, děkuji za účast a doufám, že během slyšení náš výbor odvede dobrý výbor. Děkuji také sekretariátu a děkuji vám, kolegové, za laskavou spolupráci během mého prvního předsedování tohoto výboru. Děkuji.